herr präsident liebe kolleginnen und kollegen! vážené kolegyně vážení kolegové my jsme čekali ještě několik minut na někoho já jsem proto nedorazil tak přesně. ke dni obětem terorismu bych rád pronesl jedno prohlášení. milé kolegyně milí kolegové dnes již po páté slavíme nebo si připomínáme den obětí terorismu. Je to den, který si musíme zapamatovat, abychom si připomněli všech nevinných obětí terorismu. Teprve o tomto víkendu byli v severním Irsku zavražděni dva eh, vojáci eh, eh, organizací Real a Trim a Teprve včera byl eh, zavražděn policista v Irsku. Eh, tento policista byl eh, otcem rodiny. Tento barbarský akt terorismu opět zpřetrhal rodinné vazby a přinesl sebou nezměrné utrpení. Teprve včera minimálně deset lidí zahynulo vinou sebevražedného atentátu na Sri Lance, více než 20 lidí je zraněných a jménem Evropského parlamentu bych chtěl vyjádřit své zděšení eh, nad těmito hrůznými atentáty na nevinných obětech a také projevit hlubokou soustrast rodinám eh, a pozůstalým. Eh, jejich památka bude věčná. Dnes jako Evropský parlament zřetelně a výslovně se vyslovujeme proti slepé nenávisti terorismu. Ostře odsuzujeme nesmyslné ničení lidských celých životů a celých rodin eh, vinou eh, slepé nenávisti a eh, která ničí důstojnost lidí a lidské nevinné životy. Terorismus je přímý útok na svobodu, lidská práva a demokracii. Terorismus je pokus slepým násilím zničit a pošlapat naše hodnoty, hodnoty, které nás spojují v Evropské unii a e, členských státech. Tento terorismus nás ničí všechny, trhá naše srdce, ale nemůže e, zničit e, základy Eh, naší demokratické společnosti, která spočívá na společně sdílených hodnotách. Kolegyně, kolegové, terorismus je zločin, který nesmí nebo nezná eh, milost. Je to útok na naši stabilitu, demokracii a hodnoty eh, našich společností. Je přímým útokem na naše občanky a občany, na nás, na všechny. Evropský parlament se aktivně podílí na boji proti terorismu a na podpoře obětí terorismu teroristických útoků. A e, nemůžeme opakovat dost často, že terorismus nemá žádné ospravedlnění a proto musíme v tomto boji na základě právního státu a s celou silou zákona dále pokračovat. Dnes v Evropském parlamentu myslíme a také nabízíme solidaritu všem obětem terorismu, eh, kdekoliv eh, přicházejí o život eh, po celém světě. Připomínáme si tedy oběti irského násilí a také oběti Sri Lanky a prosím, abyste je uctili minutou ticha. Ich danke Ihnen. Děkuji vám. Milé kolegyně, milí kolegové, před 30 lety 16. března 1979 umřel Jean Monnet, jeden z otců zakladatelů Evropské unie. Při příležitosti 30. výročí jeho úmrtí bych chtěl na úvod této plenární schůze eh, připomenout jeho život a dílo. Dnes si připomínáme eh, neocenitelné eh, poselství člověka, který spolu s Robertem Schumanem byl vlastně duchovním otcem usmíření mezi Francií a Německem a byl tvůrcem osudového společenství občanů Evropy na základě společných hodnot. Dnes na začátku 21. století mají zásadní zásady, eh, které on eh, razil, stále platnost. Eh, jejich platnost je neutuchající. Právě ruku v ruce globalizací a hospodářskou krizí a také souvislosti s výzvou klimatických změn eh, musí naše národy ještě těsněji spolupracovat, aby hájili naše hodnoty. Samozřejmě, že Jean Monnet by byl ocenil hodnoty, které jsou zakotveny v Lisabonské smlouvě a které se snaží čelit výzvám 21. století. A závěrem, kolegyně, kolegové, byl to právě akční výbor založený eh, Jean Monnetem pro Um, eh, spojené státy evropské, kde eh, byla navrhována přímá volba do Evropského parlamentu. Tento sen souvisí eh, s jeho vizí spojené Evropy a v průběhu uplynulých 30 let se tato vize postupně uskutečňuje. Dílo Jeana Moneta je věčné, dodnes eh, ovlivňuje životy občanů a občanek. Při příležitosti 30. výročí úmrtí Jeana Moneta bych chtěl připomenout náš úkol a eh, také náš závazek do budoucna. Totiž jde o to eh, završit dílo sjednocování, které zahájil právě Jean Monnet a sice se vším odhodláním a přesvědčením Dámy a pánové, nyní má slovo předseda komise. Pane předsedo, dámy a pánové, členové parlamentu, mezi zeměmi, které jsou odděleny Výhoda každého je omezena na tuto izolon, izolovanost, na výsledek, který souvisí se sousedem. A s